Evropského parlamentu za opět zahájené. Dámy a pánové, k našemu rozhorčení nový rok začal stejně jako končil minulý s vražedným násilím a hlubokým smutkem po brutálních atentátech v Kodani, v Jakartě, v Paříži a na jiných místech 12. ledna. V srdci Istanbulu byl spáchán atentát občané a občanky Evropské unie se staly oběťmi tohoto teroristického útoku. Zahynulo tam deset německých občanů, devět dalších utrpělo těžká zranění v Magadulu. Zemřelo více než dva, dva, deset, dvě desítky lidí ze sedmi států. V pátek večer bylo 50 lidí těžce zraněno. Eh, držíme smutek s rodinami a přáteli eh, obětí a těm zraněným zraněným přejeme brzké uzdravení. Ovšem musíme žít s tím, že teror nezná žádné hranice. A musíme opakovat, že musíme trvat na naší svobodě a e, kdo útočí na svobodu, e, týká se nás to všech, ať je to v Burkině Faso, ať je to v Turecku, ať je to kdekoliv. Ohrožuje to občany Evropské unie, když se to děje mimo je hranice. Proto, dámy a pánové, se nesmíme bránit tomu, abychom uznali, že teror se stává každodenním nebezpečím, ale nesmíme se nechat zastrašit těmito vražednými útoky a musíme se pokusit společně bojovat proti teroru na základě našich demokratických hodnot s policií, eh, s zásadami právního státu ale především na základě větší kooperace na evropské úrovni. Domnívám se, že ve jménu vás všech Eh, mohu vyslovit soucit s oběťmi a jejich rodinnými příl eh, slušníky. Eh, zápis a přijaté texty zasedání ze 17. prosince jsou k dispozici. Má někdo nějakou námitku? Není tomu tak.